Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já vřele vítám politický závazek a usilovnou práci parlamentu. Eh, děkuji výborům a zvláště paní zpravodajce, paní eh, Loupe Fontaně za rychlou přípravu zprávy Evropského parlamentu. Opravdu jste se maximálně snažili tento legislativní návrh prosadit v průběhu daného funkčního období. Já jsem velice ráda za to, že Evropský parlament sdílí ambice Evropské komise, pokud jde o cíle ESF+. Je to ohromný eh, fond s velkým rozpočtem. Máme naplňovat evropský Evropský eh, pilíř sociálních práv a Evropský semestr. Jsou to práva, která je třeba naplňovat eh, organizací, eh, která je mm, flexibilnější a přívětivější k uživatelům. To jsou občané. Chceme modernizovat trh práce, chceme zajistit kvalitní zdravotnictví, chceme se zaměřit na pomoc těm, kteří potřebují nejvíce a chceme také přispět k naplňování celkové sociální dimenze. Zkrátka ESF plus by měl naplnit představu sociální Evropy. Evropský parlament předkládá řadu pozměňovacích návrhů, já řadu z nich vítám, protože tyto návrhy pozměňují a vylepšují text. U jiných návrhů máme uh, určité pochybnosti, zvláště pokud jde o vyčlenění části rozpočtu. Uh, to je něco, čemu se věnuje většina pozměňovacích návrhů parlamentu. Dovolte mi poukázat na to, že podle mého názoru předběžné vyčlenění a je, je, je ještě další ohraničení by zhoršilo flexibilitu ESF+. A já si myslím, že musíme reagovat na potřeby, víme, jak to funguje v reálu, musíme reagovat a na to, co členské státy identifikovaly jako naléhavé v rámci evropského semestru. Když se podíváme na zaměstnanost a sociální inovace, to jsou ty příslušné pilíře ESF+, tak zde bychom rádi přiblížili této oblasti Evropskému sociálnímu fondu. Já jsem ráda za to, že Evropský parlament dokonce navrhuje sloučení těchto fondů, ale dovolte mi poukázat na potřebu flexibility, což navrhujeme u těch nejjednodušších mm, kroků. Chceme tuto flexibilitu podpořit a chceme, aby nebylo v budoucnu znovu obtížné reagovat na vzniklé problémy. Parlament a zvláště výbor Envy navrhuje rovněž také zásadně změny v oblasti zdravotnictví. Já jsem zaznamenala, že řada těchto pozněcích návrhů promítá potřebu a chuť zdravotnictví ponechat jako nástroj samostatný, jako je tomu v současné době. Komise je však přesvědčena se vší úctou k parlamentu, že je třeba zajistit větší soudržnost mezi jednotlivými programy. A já se domnívám, že takováto provázanost by kroky v oblasti zdravotnictví maximalizovala, pomohla by zdravotnickým pracovníkům i těm, kteří zpracovávají politiku. Architektura fondu nebude jenom reagovat na příslušné oblasti zdravotnictví a mm, kroky v oblasti eh, zdravotnictví na národní úrovni, ale zároveň zajistí, aby eh, otázky zdravotnictví byly řešeny ve všech ostatních eh, krocích. A v tuto chvíli se těším na rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji bardzo. Děkujeme, říká pan předsedající, děkujeme paní komisařce. A nyní se dostáváme k rozpravě pokračujeme paní Karin Glocken Moran, která zastupuje výbor pro rozpočet. Děkuji za slovo, pane předsedající, vážená paní komisařko, milí kolegové. Nařízení ESF Plus představuje spravedlivý nástroj, efektivní účinný nástroj pro sociální Evropu, kterou my, socialisté a demokraté, požadujeme již mnoho let. Tato zpráva a výbor pro rozpočet samozřejmě podporuje tuto kvalitní zprávu, ale zároveň bych ráda zdůraznila tři následující priority. Jednak je to revalorizace tohoto fondu, který by měl sloužit těm nejzranitelnějším. A zároveň boj proti nezaměstnanosti a především garance pokud jde o různé zaintegrování, například různé potravinové banky, dále boj proti sociální exkluzi, chudobě a zároveň důležitá rovnováha mezi tímto fondem, ale zároveň určitým flexibilním přístupem. Toto jsou zásadní body, které podporujeme a proto jsme bojovali i ve výboru Empl a ráda bych poděkovala Brando Benifemu, mému kolegovi, který vedl tuto bitvu, i přestože tam byl takový odpor, taková rezistence ze strany některých politických sil, které tvrdili, že jsou progresivní. To bych ráda zdůraznila. Samozřejmě, že nyní bude celou záležitost hodnotit i rada, tak aby tento fond byl přístupný co možná maximálnímu počtu lidí. Ano, děkujeme, vážená paní kolegyně. a nyní bohužel skončíme až po 11. hodině, to jsme nepředpokládali, to je skutečně velice pozdě, takže musíme dodržovat časy, skutečně časové eh, možnosti, které máme, jsou omezeny, takže pan Pirinsky. Děkuji, pane předsedající. Eh, pokud je o sdílené eh, řízení, tento fond ESF Plus by měl dosáhnout dostatečných investic pro růst, pracovní příležitosti i do budoucna pro CBR a tak dále a měl by přispět k politickým cílům pro morální, sociální Evropu, která bude zahrnovat i pilíř pro sociální a zaměstnanecká práva, která jsou součástí stejného nařízení. A v souladu s tímto cílem by ESF Plus měl podporovat i mnoho konkrétních návrhů Prvním z těchto návrhů je například zlepšení přístupu ke kvalitním, udržitelným pracovním příležitostem, které dodržují stávající pracovně právní legislativu a zároveň pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným mladým, bez neaktivním občanů v této eh, oblasti a podporovat zároveň i možnosti SVČ. Děkujeme a nyní má slovo paní Mercedes Bresso, která zastupuje regionální výbor. Grazie, presidente. Eh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, i já bych se ráda zasoustředila na některé zásadní body této zprávy. Eh, protože my jako výbor pro regionální rozvoj jsme se také samozřejmě na tuto zprávu podívali. Podívali jsme se také na návrh eh, komise a tento text v tuto chvíli vyzdvihuje více roli regionů a to je také velmi důležité a díky tomu můžeme také zajistit vyšší efektivitu při dosahování cílů a díky tomu také můžeme vylepšit lepší koordinaci v rámci mm, politiky politiky soudržnosti a partnerství. Děkuji také komisi za to, že se jí podařilo zjednodušit eh, spoustu eh, věcí a že se také podařilo zajistit lepší propojenost eh, s dalšími fondy, včetně Evropského sociálního fondu. Co se týče návrhu komise, tak ten vlastně stanovuje také propojení s evropským semestrem a také s mm, konkrétními doporučeními pro jednotlivé členské státy, ale je třeba tady zajistit také flexibilitu pro administrativu na státní a regionální úrovni. A to hlavně v souvislosti s některými klíčovými oblastmi, kde musíme být aktivnější, tak aby tady opravdu to propojení s, to, s těmi regionálními politikami, evropským semestrem bylo co nejlepší. Já se moc omlouvám, Mercedes, bohužel už čas nemáme, takže paní Petra Kamere je dalším Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vzdělávání, to je samozřejmě zcela zásadní a nejdůležitější pro eh, větší participaci, ale pořád tady máme problém, protože vzdělávání a možnost vzdělávání stále je velmi závislá na eh, finanční situaci jednotlivých lidí. A to je právě ten problém. Právě proto se musíme tady na to zaměřit a proto jsem velmi ráda, že se nám to podařilo shodnout na tom, že chceme i nadále více lépe podporovat eh, programy jako Erasmus, tak abychom dosáhli synergii mezi ESF a programem Erasmus. Samozřejmě musíme pomáhat těm nejvíce znevýhodněným. Je třeba se nauč, poučit z těch eh, Mm, věcí, které proběhly v minulosti. To je vlastně novinka, protože vzdělávání je zcela zásadním předpokladem pro to, abychom opravdu konečně rozbili ten začarovaný kruh chudoby a abychom opravdu všem umožnili tu možnost eh, úspěchu. A já mohu mít pouze tu naději, že členské státy eh, opravdu tyto současné možnosti využijí a budou více zdůrazňovat zmiňovat otázky vzdělávání. Děkujeme. Ještě jednou bych vás poprosila, abyste dodrželi svou řečnickou dobu. Zdá se, že právě z vaší uh, frakce kolegové překračují svůj čas. A nyní to je pan Kostas Christodonos za výbor Jury, ovšem Není zde pan kolega, tak pokud tomu tak není, tak prosím paní Soraju Post, která zastupuje výboru, výbor Libe, prosím. Vážená paní eh, komisařko, naším cílem bylo, aby ESF Plus byl nástroj, který bude chránit, rozvíjet a lidi a bude jim dávat věcí, větší možnosti. Chtěli jsme, aby to byl nástroj inkluzivní a aby nebyl některak diskriminační, aby umožnil lepší vyhlídky všem v Evropské unii. Chtěli jsme, aby prostřednictvím tohoto fondu jsme mohli zastavit jakoukoliv eh, diskriminaci, jakékoliv vyloučení. Chtěli jsme na, ukázat, že bereme velmi vážně naše závazky ze smluv. Chtěli jsme, aby naše společnost byla udržitelná. K tomu jsme se zavázali, když jsme podepsali eh, program udržitelného rozvoje 2030. A dovolte mi vyjádřit vděčnost eh, paní zpravodajce, paní Lope Fontáně, ale i Brando Benefe za vynikající spolupráce, kterou jsem s ním měla v průběhu zasedání stěnových zpravodajů. A dodržela jsem časový limit. Děkuji. Děkuji. Děkujeme, skutečně děkujeme. Sorajola, ano, opravdu si dodržela svou řečnickou dobu, takže opravdu ještě jednou děkuji. A nyní to bude za výbor FAM paní Agněška Koslovská-Rajevič. Děkuji za slovo, pane předsedající, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Především bych ráda poděkovala zpravodajce i stínovým zpravodajům za odvedenou práci, protože ESF+, plus, který bojuje proti nezaměstnanosti, za mobilitu a pro jiné další záležitosti. Toto jsou samozřejmě pozitiva, která známe. My jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, které se týkaly nerovného postavení mužů a žen. Nesmíme zapomínat na to, že stejné problémy mají různé příčiny pro muže a ženy. Například eh, pracovní neaktivita žen velice často je z důvodu především toho, že zde nemáme dostatečné zařízení pro péče o děti a u mužů. Například jsou to hlavně zdravotní problémy. Čili kdybychom chtěli bojovat s těmito problémy, musíme mít na mysli především možnosti péče, pro děti a dále profilaxe v oblasti zdravotnictví pro eh, muže. Toto všechno je součástí tohoto Evropského fondu a právě proto bych ráda řekla, že jsem nesmírně ráda, že v dalším horizontu budeme mít další prostředky pro nediskriminaci a zároveň i otázka práv mužů a žen bude díky těmto prostředkům dosažená. Samozřejmě že nejenom socialisté překračují čas, takže proto bych rád požádal ostatní frakce a nyní to bude pan David Kaza za EPP. Děkuji. Evropská unie by měla být sociální unie, která bude řešit konkrétní otázky. To znamená, musíme více spolupracovat na evropské úrovni a postavit se společně společným výzvám a ESF k tomu bude jistě přispívat. Nicméně si myslím, že ESF by mělo být ještě posíleno. Naše postoje a naše návrhy musí být zohledňovány a musí zohledňovat hlavně potřeby našich občanů. To znamená, ty ty naše návrhy budou samozřejmě ovlivňovat pracovní místa a kariéry evropských občanů. Nový Evropský sociální fond bude investovat do evropských občanů, chce pomáhat lidem nacházet pracovní místo, chce také pomáhat zaměstnavatelům a chce podporovat silné investice do oblasti vzdělávání a tento fond chce zajistit, aby Evropská unie byla více konkurenceschopná a zároveň sociální Evropský sociální fond, ten nový fond, chce stavět na těch dosavadních úspěších a chce se posilovat i prostřednictvím dalších nových prostředků a také prostřednictvím navyšování synergii a efektivity všech těchto programů. Sociální soudržnost bude jistě velmi důležitá a doufáme, že bude silnější. Chceme být více konkurenceschopnými a toho dosáhneme pouze díky tomu, když budeme více investovat do sociální oblasti. A to je přesně o co nám tady šlo. Děkujeme. A nyní za socialisty a demokraty pan Brando Benefej. Děkuji za slovo, pane předsedající. Zároveň bych rád poděkoval kolegyni Fontaně za skvěle odvedenou práci. Nový fond ESF Plus je fond, který se snaží změnit sociální pilíř na skutečné zdroje, jež by pomáhaly našim občanům. Já jsem proto nesmírně hrdý na to, že jsem předložil pozměňovací návrhy, jež posilují tento text, který předložila Evropská komise boj proti chudobě, sociální exkluzi, eh, exkluzi, garance pro mladé, která bude navýšená a zároveň možnost vzdělávání v digitalizaci a tak dále, sociální ustanovení, jsme tam rovněž různé články zahrnuli a rovněž pomoc občanům s postižením je součástí tohoto fondu, tak aby měli přístup k pracovním příležitostem, dalšímu školení, vzdělávání a hovoříme zde i o kofinancování, spolufinancování, například určitých konkrétních programů, projektů, Již dlouho jsme žádali o přímý přístup místních samozpráv a orgánů k tomuto fondu, tak aby například integrační programy na místní úrovni mohly z toho finančně těžit. Po několika leté bitvě zde máme konečně nový program, který je zárukou i pro děti. Děti ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin budou mít přímý přístup k základním službám v oblasti zdravotnictví ale i jiným kvalitním službám a samozřejmě i záležitost nutriční, která bude zajištěna pro tyto děti a tak dále. Je to ambiciozní text. Evropský parlament je průkopníkem v oblasti boje za práva našich občanů a jsem si jistý, že to vnese takového nového ducha v tomto ohledu. Děkuji za toto dynamické vystoupení, za to, že jste dodržel čas a za EKR, to je pan Česlav Hoc. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Tento nový ESF plus je, je fond, který znamená novou Evropu, integraci v oblasti infrastruktury, ale zároveň i investice do lidského kapitálu, tak aby naše lidé mohli bojovat proti globalizaci, bojovat s novou technologií, tvořit inteligentní hospodářský růst, dosáhnout vysokou úroveň zdravotnictví, mít kvalitní zaměstnání a tak dále. Potřebujeme společný fond, který bude eh, ke prospěchu našich lidí, tvorbě nových pracovních příležitostí a tak dále. Já ale mám pocit, že musíme odpovědět na otázky například otázky investic pro mladou generaci nebo například osoby s postižením nebo podpora romského etnika nebo nevládní organizace, malé a středně velké podniky. Dále je důležité, aby zde nebyly přehnané předpisy, nařízení a tak dále. Musíme pomáhat i s přesraničním financování, abychom zde měli zároveň ale předpisy a jednotlivá pravidla, která budou transparentní a jednoduchá. Děkujeme a za ALDE to bude pan Jasenko Selimovič, prosím. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat eh, zpravodaj. Uh, a spoluspravodajům za vynikající práce. Je to hlavní finanční nástroj investice do lidí, je to nástroj sociální soudržnosti, který zlepšuje sociální spravedlnost a konkurenceschopnost. My jsme mm, o tom hovořili celé měsíce, snažili jsme se naplnit eh, všechna doporučení, která plynula z vyhodnocení zemí v rámci evropského semestru. Já jsem rád za to, že sociální ekonomika, předpověď potřebných dovedností, brzké vzdělávání a péče o děti byly prioritou. Podařilo se nám zapracovat i na zaměstnanosti mladých, podařilo se nám získat určitou flexibilitu pro další období. Ke krizím bude docházet v dalším období, jako to bylo tuto chvíli. Je důležité se moci flexibilně přizpůsobit, pokud budeme chtít uspět. Ale v podstatě nejdůležitější, co se nám podařilo, je to, že jsme podpořili dlouhodobou integraci migrantů v zemích Evropy. To jsou lidé, kteří jsou v Evropě, ať už se vám to líbí nebo ne. Ať už navrhujete cokoliv, ať už navrhujete jakékoliv řešení, tak je to tak, že každá země musí mít příslušné kapacity a prostředky k tomu, aby mohla uh, odpovídajícím způsobem zapracovat na integraci těchto osob do evropské společnosti. Já jsem velice rád za to, že se to podařilo. Poukazujeme na potřebu eh, zaměřit se na osamělé rodiče, chceme efektivně využívat prostředky fondu a chceme také zpřístupnit eh, vzdělání. Myslím si, že tento fond nedosáhne žádných zázraků. Tomu tak nakonec není v případě žádného nástroje, ale chceme, aby v příštím období byla Evropa silnější a konkurenceschopnější. Děkuji. Děkujeme a nyní to bude za zelené paní Tere Reintke. Děkuji, pane předsedo, kolegové, paní komisářkom. Samozřejmě ty sociální rozdíly představují opravdu jednu z největších hroze pro Evropskou unii a referendum o Brexitu ukázalo, že tady je velká skupina evropských občanů nepouze ve Spojeném království, ale i v jiných členských státech, kteří mají pocit, že jejich sociální potřeby nejsou zohledňovány a my je musíme zohledňovat. Ne tím, že budeme opouštět komunitu solidarity, ne tím, že budeme opouštět Evropskou unii, ale musíme zajistit, že Evropská unie bude spravedlivější a bude více reagovat na sociální rozdíly. Evropský sociální fond je jedním z důležitých, jednou z důležitých částí tohoto této mozaiky. Je třeba se podívat právě na eh, ty negativní dopady přechodného období. Je třeba bojovat se sociálním vyloučením. A Evropský parlament i s tímto návrhem ukázal, že jsme připraveni bojovat proti nerovnosti. A teď je třeba také zajistit, aby i Rada a členské státy prokázaly svou připravenost. A pokud tak neučiní, tak budou ohrožovat budoucnost Evropy jako takové. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkujeme. A nyní za GUE NGL paní Kostarinka Kuneva, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Vyjednávání o strukturálních fondech Víte, nemůžete o nich eh, vyjednávat jenom proto, že máte strach z toho, kolik to bude stát, protože my chceme sociální Evropskou unii a samozřejmě rozpočet se bude eh, určitým způsobem snižovat, i teď s ohledem na další víceletý finanční rámec, i s ohledem tedy na investice do sociální oblasti. Máme tady nové potřeby, máme tady populaci, která stárne, máme tady mladé lidi, kteří nenacházejí práci, imigranty a další chudobu, které čelíme my všichni. To znamená, že budoucí Evropa musí zajistit, že bude Evropou se sociálním obličem, se sociální tváří, protože jinak bude zničena, bude zničena zoufalstvím, opravněným zoufalstvím svých vlastních lidí. To znamená, že sociální témata musí být zohledňována, protože tato chudoba musí být pro nás stejně důležitá jako další další ekonomické aspekty. Děkujeme a nyní už to budou jednotlivá vystoupení. Vidím, že pan Křištof Hetman již je připraven, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové. Jsem nesmírně rád, že zde máme návrh komise ohledně nového nařízení, který se týká Evropského sociálního fondu. Myslím si, že integrace finančních prostředků, komplementárních nástrojů může mít pozitivní dopad E, v oblasti efektivity využívání těchto prostředků. Dále zde budeme mít takový jeden hlavní cíl, který bude podporovat 11 samostatných cílů, které se zaměřují na pracovní trh, vzdělávání, sociální inkluzi. Jsem nesmírně rád, že stanovisko Evropského parlamentu zahrnuje i roli regionu, která bude větší, protože nejenom, že oni jsou beneficienty těchto prostředků a orgány, které budou řídit tuto oblast, ale mají dostatečné znalosti, zkušenosti a jsou nejblíže našim obyvatelům. Právě proto jsem rád, že i ve výboru EMPL jsme dosáhli kompromis, se kterým souhlasili všechny skupiny a skutečně jsem rád, že dojde ke kvalitním jednáním s radou, tak aby nedošlo k dalšímu oddalování tohoto důležitého textu a jeho přijetí. Děkujeme. A nyní paní Anes Jongerius. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Chudoba eh, to je něco endemického, bohužel. 25 dětí je ohroženo rizikem chudoby a podle mého názoru právě tyto osoby potom budou čelit riziku toho, že ne, ne, nikdy nezískají kvalitní zaměstnání, budou mít problémy zdravotního charakteru a tak dále, a tak dále. Čili eh, proto si myslím, eh, že je velice důležité pro nás, pro sociální demokraty, aby zde byly zahrnuty i záruky pro děti. A proto jsem nesmírně ráda, že k tomu došlo a že Evropský parlament uh, se snaží vyčlenit dostatečné finanční prostředky pro boj proti sociálním nespravedlivostem, protože dětská chudoba je něco, na co musíme zaměřit naši pozornost a zpráva tohoto charakteru skutečně v tomto ohledu nesmírně pomůže. Děkujeme. A nyní je to paní Paloma López Permecho, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda začala tím, že pozitivně zhodnotím existenci tohoto fondu a také jeho cílu, jejímž, jejímž je minimálně v tedy mimo jiné financování sociálních politik. Nicméně tento nástroj musí být zlepšen minimálně v následujících aspektech. V první řadě potřebujeme tady více finančních prostředků. Poté, co jsme si uvědomili opravdu prekérní situaci mnohých pracovních sil, tak tady prostě musíme Potřebujeme více prostředků. Dále je nezbytné, abychom zcela jasně definovali ty nejdůležitější prioritní programy prostřednictvím vyjednávání. Práce pro mladé lidi, lepší vzdělávání, lepší školení. Potřebujeme také samozřejmě zajistit co nejvyšší synergie s dalšími fondy s výjimkou i bez EU. A musíme také racionalizovat, musíme také zjednodušit eh, celé fungování tohoto fondu. Samozřejmě tím nevyřešíme všechny strukturální aktuální problémy Evropské unie, ale musíme zajistit opravdu také to, že bude eh, zajištěna eh, podmíněnost eh, našich fondů. Paní Ribeiro, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní komisařko, kolegové, kolegyně. Já doufám, že tento Evropský sociální fond, který vyjde z našeho Evropského parlamentu jako fond, který je posílený, bude i nadále podporovat ty sociální priority. A proto je třeba splnit dvě podmínky. Musíme tady hovořit o zjednodušeném programu, který bude lehce přístupný pro všechny. A potřebujeme také zajistit, že bude reagovat opravdu na reálné potřeby lidí a nebude sloužit propagandě konkrétních skupin. Musí také zajistit rovnost mezi regionami a musí zajistit, že budou podporovány projekty, které opravdu budou i nadále udržitelně podporovat sociální a ekonomický rozvoj. Musí to být fond, který bude pomáhat mladým nezaměstnaným lidem. A to je velmi důležité důležité hlavně pro venkovské oblasti, které trpí opravdu a mají speciální charakteristiky. Evropa nemůže zapomínat na to, že jsme Evropou regionu a to je zcela zásadní a my chceme vymazat ty zásadní rozdíly, které mezi našimi regiony panují. Proto je tento fond tak důležitý. Děkujeme a nyní to je paní Blinkevičů, prosím dávám slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Samozřejmě, že boj proti nezaměstnanosti a boj proti chudobě, to je jednou z hlavních priorit EU. Musíme tvořit sociální Evropu, musíme se snažit implementovat Evropský pilíř sociálních práv tím, že posílíme zaměstnanost, pokrok této oblasti, rodovou rovnost, musíme bojovat především proti dětské chudobě. Pokud chceme dosáhnout těchto cílů, musíme mít dostatečné finanční prostředky pro tyto sociální nástroje. Musíme investovat do tohoto fondu ESF+, a jeho třetina by měla bojovat proti sociální exkluzi a chudobě. Právě proto naše frakce SAD požaduje alespoň 6 miliard eur které by byly vyčleněny pro garance pro děti, abychom bojovali proti tomuto obrovskému problému dětské chudoby v Evropské unii a zároveň pomáhat starším seniorkám, ženám, kde skutečně vidíme větší chudobu mezi staršími ženami než muži. A zároveň je velice důležité, aby ženy měly možnost sladit pracovní a soukromý život. Děkujeme a pan Michal Detien má slovo jako další. Mikro. Mikrofon, prosím. Pane předsedo, paní komisařko, je tomu tak, že to, co zažíváme, to, čemu rozumíme, tak to máme tendenci podporovat. ESF Plus financuje projekty v celé Evropě, které pomáhají tisícům lidí v Evropě, hlavně v těch regionech, které ekonomicky nejsou tak silné. Tady se lidé ptají, co máme z Evropy a sociální fond opravdu dává, poskytuje tu správnou eh, odpověď, protože Evropa investuje do lidí eh, v jejich další školení, v jejich sociální zabezpečení, v jejich integraci na pracovní trh. To je podporováno a to je přesně to, co podporuje Evropský sociální fond. Co se týče struktur strukturálních eh, změn, tak v rámci těchto změn Evropa neopouští eh, své občany. Chudoba je v dnešní době dědičná a eh, ve chvíli, kdybychom to chtěli prolomit, tak musíme pomáhat dětem. Evropa musí pomáhat dětem, které čelí hrozbě chudoby. Musí zajistit bezplatné jídlo ve školách, musí zajistit větší podporu dětí, musí zajistit to, aby lidé nebo děti, které nemají na to jet na školní výlet, aby na ten školní výlet mohly i tak jet. Paní Evelyn Regner, poslankyně Evelyn Regner, máte slovo. Máte jednu minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedu, děkuji srdečně, vážená paní komisářko. My potřebujeme více peněz pro to, abychom bojovali s nezaměstnaností mladých lidí. Potřebujeme těmto mladým lidem dát nové perspektivy a musíme zajistit, aby všechny děti děti v Evropě měli svůj vytápěný dětský pokoj. Všichni mají právo na vzdělání. To znamená, že potřebujeme opravdu řádně financovanou záruku pro děti, která zajistí, že všechny děti v Evropě měly právo na bezplatnou zdravotní péči, aby řádně žili v řádném pokoji a byli řádně stravová a stravovali se řádným způsobem. A proto potřebujeme tady více prostředků ne méně prostředků. Tady prostě potřebujeme peníze, aby to nebyla prázdná slova. Tady v rámci Evropské unie potřebujeme jednat, potřebujeme konat. Děkuji, děkuji mnohokrát za všechny ty tři vteřiny, které jste nám nechali. Paní Jazlověská, prosím, máte jednu minutu. Děkuji, Klíčové je zlepšit přípravu na vstup na trh práce, efektivitu této přípravy. Je třeba nabídnout dovednosti, které jsou požadovány na trhu práce, jako jsou digitální dovednosti. Hospodářství se mění a toto bude zapotřebí. Průmyslová revoluce 2.0 klade příslušné požadavky a my musíme zajistit, aby mladí lidé vstupující na trh byli připraveni. Ke změnám dochází rychle a proto potřebujeme prostředky i na to, abychom byli schopni předvídat změny na trhu práce. A já děkuji zpravodajce za vynikající práci na tomto materiálu. Já souhlasím s tím, že je třeba zajistit, aby byl zprůchodněn vstup na trh práce pro ty, kteří jsou zranitelní. Také musíme myslet na osoby samostatně výdělečně činné. Potřebujeme eh, tyto prostředky pro mladé lidi. Děkuji. Děkuji a nyní na minutu. People, young offenders and mladí lidé, dlouhodobě neza, nezaměstnaní, kte, kteří se případně dopustili eh, trestných činů, budou mít teď problémy po Brexitu vzhledem k, k tomu uh, úbytku. Uh, v Anglii je těchto mladých eh, celá řada. A když eh, bereme v potaz ztráty z ESF a z eh, rozvojového fondu, tak dojde k ztrátě 160 milionů liber ročně. Jako členský stát Evropské unie jsme získávali spoustu peněz na mladé lidi, kteří byli zasaženi oso- úsporami od eh, roku 2007 došlo k, 700, k, k podpoře ve výše 737 milionů a od té doby také šlo o 800 mladých nezaměstnaných, kteří, eh, kteří přicházeli o tuto práci. Je to 21 tisíc mladých zranitelných osob, kteří, kterým se nedostane uh, takovéto podpory. Lidé v Liverpoolu hlasovali pro zůstat v Evropské unii a tak to dopadlo. Děkuji. Děkujeme. Bohužel pan předseda přerušil projev a slovo má pan Matias. Děkuji. Globalizace úsporné politiky, e, tyto násilné politiky vedly k milionům a milionům ztracených pracovních míst a ESF+, plus, plus ještě další opatření, to jsou věci, které mohou se snažit zjistit, zlepšit situace v mnoha oblastech. Například dětská chudoba, o tom už jsme hovořili, ta dosahuje v tuto chvíli naprosto neuvěřitelně vysoké míry. Musíme podpořit naše spíše mladé lidi, kteří chtějí pracovat a oni musí mít možnost nebo musí mít k dispozici eh, prostě možnosti, jak se vzdělávat, jak se připravit na práci. Dále tady máme také lidi s postižením, kteří také potřebují podporu z tohoto Evropského sociálního fondu, který může pomoci opravdu na různých úrovních, také na úrovni, na úrovni zdraví například nebo také v oblasti zaměstnanosti. Děkuji, pan Joao Pimenta López je děl, dalším řečníkem. Děkuji za slovo, pane předsedající. Tyto návrhy, které se týkají celé oblasti, jsou samozřejmě nesmírně důležité, jednotlivé záležitosti ovšem bohužel jsou spochybněny, protože spadají pro té evropský semestr, není zde dostatek finančních prostředků a tak dále. Čili Vidíme například Eh, i nedostatečný dopad projektu Invest in EU. My bychom rádi předložili pozměňovací návrhy, které se týkají národních strategií, pokud jde o společné řízení a zároveň například garance pro mladé, investovat do kvalitních pracovních příležitostí a zároveň do zdravotnictví a vzdělávání. Tento fond by měl být nástrojem, který bude reagovat na sociální problémy a především vytvářet dostatečné pracovní příležitosti bojovat proti chudobě a zároveň zajistit navýšení těchto prostředků. Toto jsou pozměňovací návrhy, které by měly tento text udělat ještě kvalitnějším. Děkujeme za to, že jste dodržel přesně 60 vteřin a nyní paní poslankyně Šojdrová, prosím. Dělení slova

Děkujeme a nyní to bude pan José Faria. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní komisařko. Nejprve bych velice rád poděkoval paní zpravodajce za úžasně odvedenou práci. Pokud jde o tento fond ESF+, podle mého názoru je to fond, který plní úžasné úkoly. Bojujeme v Evropě s vysokou vysokým stupněm chudoby, musíme zlepšovat podmínky v oblasti zdravotnictví, v oblasti vzdělávání, musíme investovat do víceletých strategií, programů, projektů. Pokud jde o zdravotnictví a zdravotnickou péči, tak v této oblasti musíme mít dostatek finančních prostředků, které by nám pomohly dosáhnout tohoto cíle. Hovoříme asi o 800 miliardách, milionech, které potřebujeme pro dosažení těchto závazků. Dále je to zlepšení situace různých menšin, dále poskytování služeb těmto menšinám, růz, dále je to záležitost, která je důležitá pro, na, pro rodiny, našich, um, naše občany, dětská péče a tak dále. Děkujeme. A jako poslední vystoupí paní Romana Tomic. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, děkuji za to, že jste mi udělil slovo. Evropská unie může zůstat konkurenční na globální úrovni pouze, pokud bude mít vysoký stupeň zaměstnanosti, kvalitní vzdělávání a sociální inkluzi, protože ta propas mezi dovednostmi například digitální oblasti nebo propojení vzdělávacích systémů s trhy práce, tyto nedostatky mají negativní dopad na celé evropské společenství. Proto musíme investovat především do lidského kapitálu a to přispěje k ekonomickému a sociálnímu růstu. ESF Plus je právě takovým nástrojem investicí do lidského kapitálu. Já jsem zpravodajkou pro iniciativu v této oblasti a proto si myslím, že bychom měli věnovat pozornost především mladým lidem a vyčlenit eh, určit té minimální procento v rámci tohoto programu, které bude investováno do programu pro mladé lidi. Děkujeme a nyní má slovo paní komisařka Tysen. Děkuji. Máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, tato rozprava zdůraznila důležitost fondu ESF+. A vaše zpráva bude důležitým základem pro interinstitucionální jednání. My jsme samozřejmě otevření diskuzím, trialogu a budeme vystupovat jako řádný zprostředkovatel těchto jednání. Jsem si jistá, že i rada bude hrát svou roli a pokročíme v této oblasti ESF Plus s cílem jeho přijetí v roce 2019 včas um, před jednáním o dalším programovém období. Financování eh, do, nebo investice do našich lidí, to jsou základní hodnoty EU, které podporují rovnost, eh, sociální pokrok, eh, snaha poskytnout dostatečné prostředky našim občanům, ženám, dětem, zaměstnaným, nezaměstnaným. To všechno samozřejmě pomáhá našim občanům, ale i těm, kteří se narodili mimo Evropskou unii od eh, samotného počátku jejich života. Toto je nástroj, který pomáhá našim občanům a napomáhá dosažení sociální kohenze a konvergence. Jsem přesvědčena o tom, že díky závazkům evropských spoluzákonodárců a především Evropského parlamentu. Evropská unie bude lepším místem pro plnění legitimních očekávání našich občanů v rámci dalšího eh, období ESF. Děkuji za odvedenou práci, děkuji za to, že jste pokročili v této oblasti tak velice rychle a zároveň děkuji za účast na této rozpravě, na této práci a především paní zpravodajce ještě jednou děkuji. Děkujeme, říká pan předsedající. A posledním, kdo vystoupí, je paní zpravodajka Lope Fontaně. Prosím. Prezidente. Pane předsedo, ještě jednou bych ráda poděkovala za skvělou spolupráci eh, všech, kteří pracovali na této zprávě. Děkuji také Evropské komisi za tento návrh. V rámci toho krátkého času, který jsme měli k dispozici, se nám podařilo vytvořit opravdu velmi vyvážený, dobrý text. A to také díky tomu, že jsme sdíleli společný cíl lepší, sociálnější Evropu. Chtěli jsme se vyhnout maximalistickým cílům a e, já si uvědomím, uvědomuji, že nebylo dosaženo jaksi absolutní e, schody mezi námi všemi. Nicméně si myslím, že je to text, který chce zlepšit život všech našich e, občanů. Chceme navýšit také územní teritoriální soudržnost, proto tady také máme sociální pilíř a máme tady také Eh, článek 174 smlouvy o fungování Evropské unie, který musí být aplikován. A díky tomu si myslím, že by implementace eh, te, tohoto fondu mohla být lepší. A my vysíláme vlastně dvě základní zprávy. První zpráva pro naše občany. Naši občané samozřejmě jsou nejdůležitější pro Evropskou unii a proto uděláme všechno pro to, abychom zlepšili životní standard našich občanů. A další věc, obracím se na radu. Evropský parlament už svou práci odvedl. Naše práce má také své plody a my jsme byli připraveni a jsme připraveni i v tuto chvíli začít vyjednávání s radou. Samozřejmě, že si uvědomuje, že to nebude jednoduché, ale doufám, že rumunský irské předsednictví co nejdříve odsouhlasí, schválí svůj mandát, aby vyjednávání začala co nejdříve a abychom práci na této zprávě dokončili ještě v rámci našeho mandátu. Děkujeme, vážená paní zpravodajko. Myslím, že vám mohu rovnou i poblahopřát k tomu, jak probíhala celá tato rozprava. Hlasovat budeme zítra. Dostáváme se k poslednímu tématu na našem dnešním programu. Jednání ovšem čeká nás více než půl hodiny jednání. Je to zpravodaj pan Pascal Arimon a je to zpráva ohledně zvláštních ustanovení týkající se cílu Evropské územní spolupráce v oblasti v této oblasti, to znamená Interreg. Úplně na úvod bych vás rád poprosil o následující věc. Každý aj. Slovo dostanou pouze ti kolegové a kolegyně, kteří zatím nevystoupili v dnešním jednání. Prosím vás, abyste to pochopili, je 22 51, minimálně 29 minut budeme potřebovat k jednání. To znamená, že bychom končili někde ve 23, 23, což je skutečně opravdu nesmírně pozdě. Čili nejprve vystoupí pan Pascal Arimu. Prosím, dávám vám slovo. Vážený pane předsedo, paní komisařko, kolegové a kolegyně, já jsem s velkým napětím sledovala hlasování v britském parlamentu a musel jsem zjistit, že ta vyjednaná dohoda byla opravdu nepřijata velkou většinou a Brexit znamená také konec přezahraniční spolupráci. Interreg ale znamená přesný opak a jelikož žijí v pohraničí, tak hovořím vlastně z vlastní zkušenosti, když říkám, že tento program Interreg už mnoho, mnoho let, protože víme, že vznikl v roce 1990, tak tento program opravdu podporuje to, že v mnohých regionech došlo ke spol- k vytvoření společných prostorů. To znamená, že ty překážky byly odstraněny nejen v hlavách eh, našich eh, lidí. To znamená i ze symbolického úhlu pohledu je to opravdu extrémně zajímavé. A proto já jsem dělal všechno pro to, aby právě přezahraniční podpora byla podporována i přezahraniční spolupráce byla podporována i nadále. Více jak 400 pozměňovacích návrhů byla zpracována a i díky tomu jsme získali většinu v našem výboru a to byl trošičku leitmotiv všech hraničních um, regionů. My nechceme, aby hraniční regiony byly nějakou slepou olečkou. Chceme opak, to znamená, nechceme, aby tady došlo k vyloučování a k, k stavění nových hranic. To je ten jasný signál, který jsme chtěli vyslat. 8,4 miliard, to jsou prostředky, které byly vyhraničeny pro další období. Tento rozpočet to je, i když samozřejmě se o něm bude ještě více hovořit v rámci dalších vyjednávání o víceletém finančním rámci, tak my si myslíme, že ten rozpočet musí být navýšen minimálně na 11,3 miliard. Chceme, aby tady nedošlo k seškrtávání prostředků. My si myslíme, že tady nemůže být prostředky seškrtávány, protože pohraniční nebo příhraniční regiony existují všude v Evropě a jsou zcela zásadní. A a pro mnohé lidi, kteří žijí v těchto regionech, je zcela nejasné, proč ještě pořád některé překážky existují. Díky tomu víme také, co funguje a nefunguje v Evropě. Interreg, který je velmi důležitý v souvislosti s dalšími pilotními projekty, protože vidíme, že tady jsou nacházeny opravdu konkrétní řešení pro konkrétní eh, problémy a to je přesně to, co Evropa potřebuje, milé kolegyně, milí kolegové. To je velmi důležité a ve chvíli, kdy jsme vypracovávali ten tento návrh, tak jsme vycházeli také z naší zkušenosti z eh, pohraničních, eh, přeshraničních projektů. Pro nás bylo velmi důležité, aby vlastně nositele těchto projektů nemuseli ty dosavadní struktury měnit, protože doposavat to fungovalo velmi dobře, tak se ptáme, proč bychom měli měnit to, co dobře fungovalo. To znamená, to nechceme, to, co pro nás bylo také velmi důležité, je to, aby ty mikroprojekty people to people i nadále byly důležitou součástí tohoto programu, aby byly také jednoduše prováděny. A chci říci, že tento text se tady velmi orientuje na praxi, na skutečný život. Ty návrhy přicházely opravdu z, od lidí in situ, z těch hraničních regionů a, a my jsme s nimi velmi úzce spolupracovali. Eh, kontroly a to papírování, eh, které pro mnohé organizace organizace představují opravdu velkou překážku. To je něco, co musí být redukováno. Je to třeba opravdu zredukovat a snížit v tuto chvíli právě teď a komise se ubírá tím správným směrem. My jsme ta kritéria definovali tak, že se opravdu orientují na budoucnost. To znamená kritéria, která opravdu se snaží eh, posilovat principy bezpečnosti, principy ochrany eh, boje s klimatickými změnami. To znamená, že ten program Interreg je opravdu symbolem. Je symbolem ve chvíli, kdyby někdo chtěl natáčet film o Evropě, tak by rozhodně se měl zaměřit právě na tento projekt. Děkuji za vaší pozornost pozornost. Děkujeme. A nyní to bude za výbor pro rozvoj paní Eleny Teocharos, ale nevidím paní kolegyni mezi námi, proto se obracím rovnou za paní, na paní komisařku Tesen. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Opětovně, že mi dáváte slovo za Evropskou komisi, chci poděkovat eh, panu zpravodaji, panu Arimontovi a stínovým zpravodajům za kvalitu práce a za podporu Evropské regionální spolupráce, kterou známe pod názvem Interreg. Děkuji výborům za rychlou práci, Vzhledem k harmonogramu je opravdu důležité být eh, připraven v okamžiku, kdy se spustí nové programovací období a Komise je přesvědčena o tom, že rada využije příslušného tempa, které se rozběhlo a že budou jednání brzy uzavřena. To je velice důležité, zvláště v souvislosti s evropskou spolupráci, která stělesňuje základ evropského projektu, to znamená překročit hranice a řešit příslušné výzvy společně. Dovolte mi poukázat na klíčové novinky našeho návrhu. Chceme znovu přeskoumat architekturu Interregu, abychom příslušné duplicity a roztříštěnosti omezili, abychom se skutečně soustředili na základní cíle. Zde návrh upozorňuje na funkční oblasti, zároveň umožňuje prostředky přeshraniční spolupráce v námořní dopravě. Chceme se soustředit na strategický rozměr budoucích programů, které chceme lépe provázat s tím, co v dané chvíli již existuje, jak vypadá náš právní rámec a politické iniciativy. A dále nám šlo to zjednodušit celý rámec tak, abychom méně prostředků vynakládali na administrativní činnost, na kontrolní činnost, abychom se lépe a více soustředili na skutečné dopady. Evropská komise si cení toho, že naše úsilí vzhledem ke zjednodušení jste ocenili a že jste ta opatření směrem ke zjednodušení zachovali programy Interreg a přeshraniční spolupráce se budou ještě více než v minulosti soustředit na institucionální spolupráce, která řeší přeshraniční záležitosti a budeme se snažit investovat do toho, co si vyžádá veřejný zájem. Chceme zjednodušit a zprůchodnit přeshraniční spolupráce a tím pádem dostat úroveň této spolupráce na úplně novou úroveň. Děkuji. Děkujeme a nyní za výbor pro rozpočtovou kontrolu pan Kohn. Děkuji, pane předsedo, paní komisářko, milé kolegové, milí kolegové, kolegyně. Já jsem se pohraničí také, ve kterém žijí eh, Belgičané, Němci a, a holanděné. A proto vím, jak je důležitá přeshraniční spolupráce, spolupráce mezi univerzitami, eh, přeshraniční spolupráce v oblasti obchodu a trhu. A to je něco, co také lidi baví a chtějí eh, to zachovat i do budoucnosti. A já chci zdůraznit, že je velmi důležité, abychom my jako parlament si vyžádali více prostředků prostředků pro takovéto programy, protože tyto programy musí fungovat i nadále a musí být posilovány tak, aby Evropa fungovala jako eh, zpravodaj za eh, výbor pro kontrolní rozpočet musím říci, že je opravdu celá zásadní, abychom snížili administrativní zátěž, protože pokud se eh, administrativní zátěž, pokud administrativní zátěž bude zabírat více času než projekt jako samotný, no tak to lidi nebude bavit. A my musíme udělat všechno pro to, aby Evropa lidi bavila. Děkujeme a nyní je to výbor pro kulturu. Paní Morena Rici, Mici, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Finanční nástroj, který je zmíněn v této zprávě, je velice důležitý pro regionální rozvoj, kulturu, vzdělávání v celé Evropské unii. Toto jsou zásadní záležitosti pro nás, pro všechny naši občané musí mít eh, stejné příležitosti, rovné příležitosti bez ohledu na to, odkud pochází kultura, vzdělávání. To jsou zásadní oblasti, které potřebujeme i v oblasti odstraňování našich hranic a proto potřebujeme dostatek finančních prostředků. Spravodaj odvedl skvělou práci, ovšem více zaměření bychom zde měli mít eh, především na oblast dělávání. Tím zvýšíme naši konkurenceschopnost a to ve všech evropských regionech. Musíme vyslat společný signál a jasný signál. Všichni jsou si rovni bez ohledu na to, odkud přichází, odkud pochází bez ohledu na to, jakým jazykem hovoříme, musíme mít stejné příležitosti, rovné příležitosti pro všechny. Za PPE to bude nyní pan Lambert van Nisteroy, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Rád bych rovněž poděkoval panu Arimontovi, panu zpravodaji i komisařce Tysonové. Myslím si, že dnes je právě ten den, eh, kdy vidíme, že to není eh, něco imaginárního. Vidíme, jak důležitá je ta oblast, ehm, například regiony, které jsou málo osídleny a přesto jsme schopni spolupracovat, potřebujeme spolupráci přeshraničního charakteru z hraničních regionů, vidíme, jak to v praxi poté funguje, nebo například různé oblasti, které nepatří mezi prioritní regiony ve Skotsku. Tento program